námitky, dnes přijaté usnesení budou schválena, pakliže proti ním nebudou vznět námitky, takové námitky nevidím, bude to tedy předáno odpovídajícím gremím. Eh, zasedací období Evropského parlamentu to přerušeno, přeji všem šťastnou cestu domů a ukončuji schůzi.